Dear colleagues. Kolegové. Já myslím, že všichni jste slyšeli velice hroznou smutnou zprávu z bruselského letiště, kde, jak to vypadá, došlo k útoku. Situace se vyvíjí, samozřejmě to všechno sledujeme. A jsme šokováni samozřejmě. A myslíme na oběti a jejich blízké. A asi teď nejvhodnější věc bude, abychom sledovali vývoj událostí a přitom pokračovali v naší práci. Samozřejmě budeme sledovat vývoj, situaci a jsem si jist, že určitě celý parlament eh, zareaguje na eh, tato fakta tak, jak má. A věc vyhodnotí. Prozatím tedy bych eh, skončil tento komentář k událostem a začneme předtím pořadu jednání. Máme zde i další bod navíc. To je nařízení, které se týká příspěvek ex ante eh, pro eh, řešení eh, finančních režimů. Takže program je přijat a schválíme zápis z předchozí schůze z 15., 18., 22., 23. února a 2. března. Přijato. A pár stručných sdělení. Připomínám, že Společné slyšení proběhne zítra od 9 do 11.30, kdy budeme diskutovat o pracovních dokumentech přijatých spolu s pravotehy Pervanš Perez a eh, kolegou BG. Bude se dotýkat finanční kapacity eurozóny. A 19. dubna výbor Ekon a výbor eh, a DG pro hospodářskou soutěž zorganizuje veřejné slyšení o Eh, národní, proto aby úřady pro hospodářskou soutěž jednotlivých států eh, byly jaksi kompetentnější. Program je na webu a lze se registrovat online na toto slyšení o úřadech pro hospodářskou soutěž. Takže to byla sdělení a nyní můžeme přejít k našemu bodu 4, což je veřejné slyšení s Daniel Nui, předsedkyní dozorčí rady ECB. Chci přivítat Daniel Nui. Mm, vítám vás na toto slyšení, které je důležité, a je to veřejné slyšení. Eh, prezentace druhé výroční zprávy ECCM o systému SSM, eh, systému dohledu podle interinstitucionální dohody, je, takže je to zpráva, která se týká dozorčí činnosti banky ECB za rok 2015 a předkládá se parlamentu podle dohody. Kromě toho, jak asi víte, i parlament nedávno odsouhlasil, na posledním plénu odsouhlasil první výroční zprávu o bankovní unii. Samozřejmě i týká se to tedy také činnosti mechanismu dohledu SSM. A naše hodnocení je zhruba řečeno pozitivní. První rok fungování tohoto systému SSM, systému dohledu, vidíme pozitivně. Samozřejmě zjistili jsme určité problémy, věci, které se zlepšit a to také vyplývá z této zprávy. A nyní dám slovo Daniel která přednese prezentaci. Daniel, máte slovo. Děkuji, pane předsedu. Dobré ráno. No, pane předsedo, dámy a pánové. Nejprve bych chtěla si, že mm, skutečně jsem velice smutná, když jsem slyšela, co se stalo na bruselském letišti. Ale, jak řekl pan předseda, E, samozřejmě život musí pokračovat, i naše práce musí pokračovat, takže vám představím zprávu za rok 2015. Čeká nás tedy zpráva o <clears throat> aktivitách dohledu ECB. Když jsem poprvé představovala tuto zprávu minulý rok, tak e, ten jednotný mechanismus dohledu vlastně e, byl teprve půl roku starý a měl slibnou budoucnost, ale v podstatě ještě žádné zkušenosti. A letos s touto druhou výroční zprávou už se můžeme podívat na to, jak fungovalo rok a půl systém Evropského bankovního dohledu. Jednotný mechanismus dohledu má stále ještě před sebou slibnou budoucnost, ale teď už má i minulost, která je povzbudivá. Snažili jsme se zejména dosáhnout pokroku v tom, aby zde byl přísný a spravedlivý dohled na bankovní unii a ve své prezentaci se dnes soustředím na následující témata. Za prvé pohovořím o klíčovém eh, rozvoji v bankovním sektoru, za druhé pohovořím o pokrocích, které jsme učinili v tom, jak jsme harmonizovali naši metodiku dohledu a také jsou tam takzvané obce a národní diskrece. Za třetí budu hovořit o mm, při, mm, tomu, jak rozvoj mezinárodního regulačního rámce a další klíčové projekty ECB přispěly k bankovnímu dohledu v roce 2015 a nakonec také pohovořím o budoucích prioritách v oblasti dohledu v roce 2016. Na začátku mi ještě prosím dovolte vyslovit díky vám i panu Galtierimu, eh, který byl zpravodajem velice relevantní a konstruktivní zprávy o bankovní unii eh, která je také velice důležitým mm, prostředkem, který nám dává zpětnou vazbu o tom, jak se parlament dívá na celou řadu otázek. Dovolte mi začít eh, obecným vývojem v bankovním odvětví. Celková výkon bank, které byly při, pod, přímou, pod přímým dohledem ECB, se v roce 2015 eh, zlepšilo, dík, zejména díky tomu, že se stabilizovaly makroekonomické podmínky a také, že se eh, zlepšily i bankovní rozvahy, které byly poškozeny krizí. Nicméně stále banky ještě čelí mnoha krizím, eh, jsou zde nízké úrokové sazby, které snižují výhledy na ziskovost a Ehm, také celková eh, ziskovost eh, tzv. významných institucí se částečně zlepšila v roce 2015, částečně se zvýšila z těch velice nízkých úrovní. Návratnost na kapitálu byla eh, vlastně v průměru v roce 2015 4,6, zatímco předtím to bylo 2,8 To zlepšení bylo zejména v důsledku nižším se ztrátám, eh, uvědomým ztrátám a také stabilizaci makroekonomických podmínek. Také zde byly poplatky za zprávu aktiv a jednorázové zisky, které se týkaly portfolií což všechno podpořilo příjmy bank. Nicméně eh, udržitelnost těchto zlepšení stále ještě je eh, v hledáčku našeho hodnocení. Ekonomické výhledy jsou slabé a také zůstávají stále ještě nízké i úrokové sazby. Minulý rok eh, se banky poměrně dobře vypořádaly s těmi nízkými sazbami také mm, těžili z lepších podmínek pro financování, což více než kompenzovalo ty příjmy z nižších irokových sazeb. Ale situace by se ještě eh, mohla, mm, mohla být ještě problematická i ještě v, dlouhé, v dlouhodobém výhledu. Ta nízká profitabilita eh, činí obavy protože může také ovlivnit střednědobou udržitelnost některých podnikatelských modelů. Některé instituce mohou také mít problémy s tím, jak generovat kapitál a zároveň eh, mají omezený přístup na finanční trhy. ECB eh, bude podrobně posuzovat udržitelnost podnikatelských modelů bank v nadcházejících čtvrtletích a také zajistí, že tyto banky budou schopny reagovat na cyklické vývoje a strukturální výzvy. Dalším eh, problémem byly problémová bankovní aktiva z minulosti, takzvané legacy assets, které vlastně jsou takovou druhou výzvou pro banky pod dohledem SSM. Také je zde problém s takzvanými špatnými úvěry. Toto všechno má více příčin, zejména obecné hospodářské podmínky, dále také špatné postupy, bankovní neefektivní právní a soudní rámce pro oblast insolvence a vymáhání dluhů v některých zemích. V roce 2015 některé banky učinily významný pokrok v tom, jak se vypořádali se špatnými úvěry, tím, že zlepšili své postupy a také zlepšili e, úroveň poskytování prostředků dotování. Některé členské státy rovněž provedly e, ty právní a strukturální reformy, které již byly tak potřebné. ECB také e, silně mm, a široce pracovala s bankami v roce 2015 a bude tak pokračovat i letos, aby jim pomohla připravit e, jednotlivé plány šité na míru. Ale zatím e, ještě vlastně to bude trvat určitou dobu, než se podaří snížit objem těch špatných úvěrů. Nicméně v následujících několika letech lze očekávat pokrok. Teď, jak to vypadalo v minulém roce s harmonizací postupu dohledu. Jak víte, tak poprvé byl vlastně eh, v roce 2015 proveden takzvaný proces SREP, a který vlastně eh, používal stejnou společnou metodiku pro 120 největších bankovních grup, eh, skupin v eurooblasti. Ehm, takže došlo k tomu, že zde byla ehm, stanoveny individuálně rizikové profily v z ohledu s tím byly také doporučeny rady ohledně kapitálu a likvidity a ještě další e, mm, pravidla. Metodika ECB je v souladu s legislativou EU a také vychází z doporučení mezinárodních e, orgánů a postupů bankovní unie. Těž e, dokázali jsme přinést komplexní hodnocení života schopnosti institucí. Také jsme kombinovali kvantitativní a kvalitativní prvky což zajistilo konsistentnost a zároveň jsme brali v úvahu i specifičnost jednotlivých institucí. Také jsme bylo možné poprvé provádět ve větším měřítku i takzvané peer review, eh, porovnání peer a také transverzální analýzy, což také nám umožnilo eh, posuzovat tyto instituce konzistentnějším způsobem a tím více prosazovat myšlenky integrovanějšího jednotného bankovního trhu. Dále, takzvané obce a národní diskrece. Jak víte, tyto takzvané OND jsou v obezřetnostní regulaci klíčovým eh, zdrojem divergence v pravidlech eh, dohledu. Pokud nebudou harmonizované, tak tyto obce a národní diskrece, které provádí jednotliví eh, regulátoři nebo národní vlády, znamenají, že bude nemožné do, provádět dohled nad bankami v bankovní unii a na jednotném trhu konsistentním způsobem. ECB má speciální projekt, který se soustředí právě na toto, na obce a národní diskrece a navrhla harmonizovanou politiku pro 122 těchto speciálních OMD v rámci směrnice o kapitálových požadavcích a, směr, a nařízení o kapitálových požadavcích. Tyto, e, politi, tyto koncepce také byly vlastně přetaveny v nařízení ECB a v e, pokyny ECB a poté, co jsme dostali také zpětnou vazbu, tak nakonec to minulý týden bylo formálně schváleno a od roku 2016 to bude účinné. Je to důležitý, ale není to poslední krok ECB, eh, e eh, který eh, jde ve snaze nastavit rovné podmínky pro všechny. Pak je zde ještě druhá a konečná fáze tohoto projektu, který má harmonizovat dalších sedm OND v roce 2016. ECB také um, posuzuje proporční způsob, jak harmonizovat obce a diskrece pro tzv. méně významné instituce v úzké spolupráci s národními pověřenými orgány. Jak víte, tak eh, na ty méně významné instituce eh, dohlíží přímo národní regulátoři, národní pověřené orgány, zatímco ECB eh, dohlíží na celou euro a oblast, na celý bankovní systém eurozóny ale také máme um, zajistit konsistentní dohled i pro ty méně významné instituce. Dále, dovolte mi také říci, jak je to s eh, spoluprácí s mezinárodními regulačními fóry. ECB se účastní Bazilijského výboru pro bankovní dohled a také přímo s jeho eh, radou guvernérů. Eh, Prioritou pro nás bylo dokončení um, nedokončené reformy Bazilej 3. Naše zástupci v různých pracovních skupinách Bazilijského výboru také nabídli svou erudici a mm, jejich mm, přístup rovněž vedl k tomu, že došlo k dokončení některých klíčových otázek. Jednalo se například o rámec pro mm, rizika spojená s trhem, také to, jak banky dokáží nebo jak je to tedy s celkovou eh, schopností absorbovat ztráty u bank, eh, eh, revize standardizovaných přístupů k úvěrovému a operačnímu riziku, mm, dále se jednalo ehm, dohody o možnosti sekuritizace, která bude jednoduchá, transparentní a srovnatelná, reforma o srovnatelnost rizikově vážených aktiv, a také i v té oblasti sekuritizace jste mm, zapojeni, co by jako e, spoluzákonodárce. A dále se také jednalo o e, rizika spojených s, e, s, s, s, s, s rizikem ohledně úvěru. Také jsme byli zapojeni do dalších činností bazilického výboru, včetně revize obezřetnostních dohledu na expozicích, na angažovanosti státu. Dále, další, čty, další významné projekty, na něž jsme pracovali v roce 2015. Máme zde tedy jednotný mechanismus pro řešení krizí, na jehož my eh, jsme také přistoupili k rozvoji speciálního rámce pro řešení krizí. Eh, s mm, Radou pro jednotného mechanismu pro řešení krizí bylo podepsáno memorandum o porozumění, aby se také zlepšila spolupráce a komunikace mezi ECB a SRM. Za druhé, ECB pro eh, učinila komplexní hodnocení příslušných nejdůležitějších bank. V roce 2015 to bylo devět institucí, pět z nich neprošlo našimi testy a jejich celkový kapitál, který tam chyběl, byl ve výši 1,74 miliard eur. Část už byla nahrazena tím, že tam došlo k navýšení kapitálu a tyto banky také ještě um, ehm, učinili další opatření už od ledna 2015. Tak dále eh, proběhlo první kolo inspekcí na místě, asi 240 inspekcí bylo provedeno v roce 2015. Zřejmě, teď pan předseda předošel, zřejmě dochází k dalším k dalším eh, útokům na jiných místech Bruselu, takže já navrhuji, abychom to možná teď trošku abychom přerušili naše jednání a abychom tedy se dostali do kontaktu možná se zástupce parlamentu. Roberte, já chápu, že někteří eh, poslanci možná by se chtěli teď s někým spojit, ale to je přesně to, co teroristé chtějí. Chtějí, abychom přerušili dnešní práci. Ale já si myslím, že musíme pokračovat, že život musí pokračovat. Dobře, já navrhuji, abychom přerušili toto jednání, abychom zjistili, co tedy, k čemu teď došlo v posledních minutách, abych se také spojil třeba s předsedou parlamentu nebo kvestory, také možná jsou zde určité otázky bezpečnosti, kterým, které bychom eh, tedy měli řešit, kterým, který bychom měli vědět. Takže navrhuji 10 minut přestávku a pak vám řeknu, jak budeme pokračovat. Wow. Dear colleagues. Vážení kolegové, my jsme měli právě konzultace eh, s příslušnými orgány zde v parlamentu, které sledují situaci. Naše budova je v bezpečí a mé sdělení. Možná je to trošku psychická zátěž, ale eh, měli bychom eh, pokračovat ve schůzi, tak jak to navrhla Sylvie. Já tedy navrhuji, abychom pokračovali v zasedání, přičemž Eh, počkáme tedy na sdělení, pokud bychom nám by sděleno něco jiného, tak eh, bychom samozřejmě eh, zareagovali. Děkuji, pane předsedo. Já jsem de facto už byla na konci a sice týkalo se to tedy to, co se týká potenciálního řešení sovereign exposures. Eh, tak eh, v roce 2015 eh, to, co jsme tedy všechno dělali, to už jsem řekla. Hovořili jsme tedy o té kooperaci se Single Resolution Mechanism a také komplexní hodnocení příslušných bank a také první cyklus inspekcí přímo na místě, což eh, jsme eh, dokončili poprvé, poprvé v roce 2015. 95% eh, zdrojů přímo na místě dali k dispozici národní dohledové orgány, zatímco 5% Evropská centrální banka. Šlo také o to, abychom zajistili Eh, aplikaci relevantní eh, metodiky. Eh, všechny instituce používají alespoň jeden interní model a v roce 2015 byla zahájena práce na cílovém přeskumu in, těchto interních modelů. A smyslem bylo zajistit jednotné, jednotnou implementaci těchto modelů. Eh, jaké jsou nyní naše dohled, dozorové priority na rok 2016? Eh, budeme se opírat o posouzení klíčových rizik, kterým čelí banky. Eh, tato klíčová rizika byla zjištěna ve spolupráci s národními dohledovými organizacemi a orgány spolu se spojen, společnými dohledovými týmy. K těm identifikovaným klíčovým rizikům patří eh, obchodní model, eh, rizika ziskovosti, eh, to patří k těm nejvyšším rizikům. Dále jde o důležitost, která záleží důležitost bankovního sektoru v jednotlivých členských zemích. Dále zde patří úvěrová rizika, zvýšená úroveň špatných půjček, eh, dále jsou zde eh, řízení, rizika ze špatného řízení, eh, rizika ze státních dluhů a další. To, aby se zajistilo, že tato rizika budou efektivně Eh, řešena. ECB eh, e má nyní šest, eh, pardon, pět hlavních priorit a to je obchodní model a ziskovost, dále kreditní riziko s zaměřením na NPL, kapitálová přiměřenost, řízení a kvalita dat a likvidita. V současné době probíhá řada různých iniciativ a jejich implementace bude trvat eh, více než jeden rok, takže se k tomu bude muset vrátit v roce 2017. Závěrem eh, SSM není jenom o tom, abychom měli skutečně spolehlivý dozor nad bankami, ale eh, zároveň se přispívá k integritě společného trhu a zajišťuje se to, aby banky měli bezpečný přístup ke zdrojům, tak aby mohli financovat inovaci, investice a růst. V této souvislosti eh, je harmonizace dozorových eh, praktik ne zcela dostatečná, pokud máme různá pravidla. Eh, tady už to řešíme problémem, toho, tedy tím projektem různých možností a národních odlišností. V jednotlivých členských zemích eh, se zatím eh, unijní legislativa eh, implementuje různými způsoby a máme zde také neharmonizovanou směrnici o kapitálových požadavcích. V těchto případech ECB e nemůže příliš dále pokračovat harmonizaci a bude třeba eh, tento zdroj problému nějakým způsobem eh, napravit. A v této souvislosti eh, jsem velice vděčná, že také vy se zastáváte toho harmonizačního kurzu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A děkuji vám také za odvedenou práci. také musím říct, že eh, jak se eh, říká v této zprávě, probíhá eh, také dialog s Evropským parlamentem. No a nyní je, otázka, je čas na otázky. Burka tady není, takže ptám se, zda někdo jiný za EPP se chce něco zeptat. Pavlo, prosím. Takže Brian, eh, děkuji pane předsedo. A eh, děkuji také za vaše připomínky eh, v tomto obtížný den. Eh, já jsem se vás minule ptal eh, na to, eh, jak je to s tím irským rozhodnutím implementovat přísnější pravidla. My dnes máme problém s bydlením, s nájemným, který se růstá. Momentálně už se to stabilizuje. A otázka je, měla by mít Evropská centrální banka určitou flexibilitu Eh, pokud třeba eh, ceny příliš rostou, takže aby mohla zasáhnout, ale s tím, eh, že by ta pravidla se mohla být, nebo ta opatření zrušena v případě. A skutečně měl by být anticyklický charakter těchto opatření. A také se ptám, jestli disponibilita eh, možností bydlení eh, by eh, měla být nějakým takovým způsobem brána jako indikátor makroekonomické stability. Měla by skutečně být taková monitorovací politika. A ještě poslední otázka. Jaká jsou rizika z vašeho pohledu? Jaká rizika předpokládáte pro finanční sektor, pokud Velká Británie opustí Unii. Je určitá spekulace, že eh, některé eh, firmy eh, z Londýna se mohou chtít přestěhovat jinam a zajímalo by mě, pokud by některá z těchto institucí byla nesolventní, tak kdo by za to zaplatil? Eh, byl by to systém eh, SSM, anebo by to byl eh, členský stát? Vy jako SSM skutečně byste, nebo máte mm, nějaké posouzení rizik eventuálního Brexitu? Pokud se týče opatření Irské centrální banky, to jsou tam makro, macroprudential measures, jak už jsem řekla, eh, to bylo velice vhodné a užitečné. Je jistě užitečné zabývat se možnými eh, riziky eh, z hypoték nebo dalších realistických opatření. Je to rozhodnutí Národního dohledového orgánu, které, který my respektujeme, ECB může k těmto opatřením ještě něco přidat, pokud by došla k závěru, že se nic neděje a je třeba e, určitou, e, přijmout určitou iniciativu. Myslím, že to je poměrně moudrý přístup, e, protože Máme 19 eh, různých způsobů, eh, jak se poskytují půjčky a tak dále. To je vlastně eh, první věc, kterou jsem žádala od kolegů Eh, aby zjistili, abychom tedy měli eh, skutečně přehled o situaci v oblasti hypoték a skutečně my k tomu eh, vydáme určité, určitý dokument, možná ještě tento týden, pravděpodobně tento týden. Otázka, zda tedy brát v úvahu v rámci makroprudenční politiky také dostupnost bydlení. Já myslím, že jistě, e, protože e, nadbytek nebo přebytek něčeho jsou de facto kritéria pro e, zásah bank do úrovně cenové a podobně. Já nebudu eh, zde říkat, jestli je třeba eh, toto brát v úvahu eh, v rámci dohledové politiky, poněvadž to není něco, s čím bych byla přišla do styku profesionálně. Ale pokud se týče Brexitu, já určitě nechci předjímat eh, výsledek referenda ani kvantifikovat eh, dopady eventuálního Brexitu. Ale vaše otázka je vlastně trošku jiná, poněvadž ta se týká situace bank, eh, které by mohly se přesunout do kontinentální Evropy. Já nevím, jestli to nastane a nechci komentovat politickou situaci, ale to všechno je řešeno již evropskou regulací. Eh, můžeme mít banky, které zde budou signifikantní a možná budeme mít ještě více signifikantní institucí v eurozóně. Eh, tam eh, budeme potřebovat více zdrojů v ECB samozřejmě. A já také vnímám určité výhody Eh, v tom smyslu, že v kontinentální Evropě by mohlo být vytvořeno více, eh, více eh, pracovních míst, ale nechci hovořit o konkrétní politické situaci. Děkuji. Elizabeth Pereira. Děkuji. Ano, dnešní okolnosti skutečně nám neumožňují, abychom věnovali řádnou pozornost této tematice. Já se obávám, protože já jsem trochu jaksi byla vašimi úvodními poznámkami odpoutána od tématu, ale dovolte eh, pár věcí k tomu, co jste řekla v úvodu. Vy jste hovořila o tom, jak zajistit přechod od té předchozí kultury evropského bankovnictví směrem k nové kultuře, která mm, e, samozřejmě sebou ponese veškerou tu legislativu, mm, e, která byla přijímána i ve spolupráci s naším parlament, vznikly nové organizace, nové subjekty, jako třeba je Single Supervisory Board, jako je ten výbor pro dohled a, a e, může asi tento přechod sebou nese potíže, protože zde e, je dost velká nerovnováha v tom přizpůsobit se nové situaci, třeba když se podíváte na to, co se děje. A berete to vůbec do úvahy mm, jako orgán dohledu a dále dopad dlouhé recese nebo stagnace na makroekonomické úrovni. V podstatě to má dopad na ziskovost bank. A toto všechno je třeba i vidět v kontextu vysokého objemu těch nesplácených úvěrů a také i eh, je potřeba větší transparentnost, když chceme zvýšit objem kapitálu a máme zde i nová pravidla pro bail-in. A, a na některých trzích v některých zemích je i nedůvěra v důvěryhodnost, naší budoucnost, to je spíše spojeno se tím obdobím toho přechodu. A já se ptám, do jaké míry je zde povědomí o tom, že ten systém dohledu sebou nese ty problémy. Děkuji. Ano, já zcela souhlasím s tím, že tady jsme teď v obtížném období, přechodném období i zde na začátku roku na trzích došlo k velkým turbulencím, protože eh, celý svět eh, se musel přizpůsobit novým pravidlům bailingu. Investoři ne hned chápali, jaká je situace, jaké jsou důsledky Tudíž ano, jsme si toho úplně vědomi, víme, že potřebujeme flexibilitu, abychom se mohli adaptovat, že potřebujeme čas a to je třeba vzít do úvahy. Například jste zmínil ty, eh, tu naši angažo, tu angažovanost, tedy neví, eh, v těch nesplácených eh, eh, půjčkách, úvěrech, ano, to je třeba všechno napravit, to si vyžaduje čas tedy, jak řešit ten velký objem nesplácených úvěrů. Ale obecně my jsme již tyto expozice identifikovali, máme jednotnou definici, eh, která byla prezentována již a je třeba, aby zde existovaly rezervy v přiměřené eh, výši a kryly tedy tyto eh, nedobytné úvěry a mm, nevýkonné úvěry a mm, to znamená určitý čas, aby se to vyřešilo řádně, jak se má. Myslím si, že jsme na dobré cestě mm, řešit všechny tyto situace a určitě bereme do úvahy problémy, potíže spojené se situací. Avšak to je zcela dosažitelné. Je třeba, aby banky v Evropě byly zdravé. A e, i to jsou díky úsilí vnitrostátních orgánů dohledu, a e, které znají nejlépe ty národní e, bankovní systémy a rámec SSM, tedy našeho systému dohledu a e, ty jednotné procesy rozhodování, to všechno pomáhá, když je třeba přijímat určitá rozhodnutí. Děkuji. A Takže zatím teď jsem dostala mezi tím další sdělení. Zvýšila jsem míra eh, zabezpečení, eh, tedy eh, zvýšily se kontroly v našich budovách a budou nás informováni a žádají nás, abychom zůstali v budově parlamentu. Takže to jsou naše novinky. Bert Luke. Ich möchte gerne auf Deutsch sprechen. Eh, děkuji, já bych to rád vzal německy. Moje otázka se týká eh, také eh, na ty non-performing loans, či na špatné půjčky. Vy jste správně řekla, že tady jsou nejrůznější příčiny, mimo jiné také hospodářský e, vývoj, ale také strukturální, e, strukturální věci, jako jsou e, zákony o bankrotu a další. Mě by zajímalo, do jaké míry si myslíte, že špatné úvěry v eurozóně Eh, jsou skutečně dány do eh, souvislosti s celkovou špatnou hospodářskou situací, nakolik je ta situace faktorem. A eh, chtěl bych tedy poukázat na rozdíl mezi Evropskou unii a Spojenými státy, kde se zhruba do roku 2010 my jsme měli poměrně stejný vývoj v USA i u nás, zatímco po roce 2010 těchto úvěrů ve Spojených státech výrazně ubylo a u nás výrazně přibylo. Domníváte se, že v podstatě eh, to může být i rozdílným makroekonomickým vývojem, nebo byste spíše řekla, že ten makroekonomický rozvoj zase nebyl tak rozdílný, aby to mohlo opravdu vysvětlit rozdíly ve vývoji špatných úvěrů. A druhá otázka se vztahuje na to, co jste řekla o zákonech o bankrotu, co by strukturálním faktoru. Popravdě řečeno, e, já jsem se nepochopil, jak je to myšleno. Já vycházím z toho, e, že Eh, ty úvěry eh, prostě zůstávají v bilancí bank, dokud se neodepíší, dokud tedy eh, se banky právním prohlášením nevzdají těchto špatných pohledávek. A samozřejmě banky dělají také odpisy a tím tedy mm, vycházejí vstříc ekonomické realitě, ačkoliv v právní úrovni stále existují tyto pohledávky. Čili otázka je, jestli by eh, nebylo dobré v té odpisové politice vyčistit tyto bankovní bilance, podobně jak se to udělalo jinde. A zajímal by mě, jestli vy, jakožto dohledový orgán, toto považujete za svoji Eh, úlohu, eh, tedy více se soustředit na eh, odpisy těchto špatných úvěrů a jaké by to mělo mít dopady? Uh, well, uh, NP... Ano, děkuji. Tak co se týče těch špatných úvěrů, ty mají různou charakteristiku v závislosti na zemi, na příjemci půjčky, Stát to je tedy drobný podnik, malý a střední podnik, drobný um, fyzická osoba. Hmm, také záleží na právním a soudním kontextu. Není to tak, že na vině by byly pouze ekonomické podmínky, jsou tam ještě další faktory které ovlivňují tu situaci a které zhoršují tu situaci. Většinou tedy to bylo způsobeno tou ekonomickou situací, ale jsou tam i další faktory. Znamená to, že bychom měli využít všechna možná řešení. Někdy to tím řešením může být eh, speciální záru, rámec záruk. Mě to třeba zavedla Itálie nebo prodej aktiv specializovaným investorům, kteří jsou ochotni a schopni odkoupit ta aktiva, nebo provést úpravy v rozvaze, podívat se na to, jaké ty úvěry by mohly být ještě restrukturovány nebo které opravdu nikdy nemohou být rekonstru, reko, rekonstruovány a které musí být považovány za ztrátu. Také je zde tedy ten problém s tím, že banky nemohou dostat eh, vlastně zpátky tu, eh, to zajištění, ten kolaterál, a některé e, země nemají dostatek právních možností k tomu znovu, získává, k tomu znovu získání zajištění toho kolaterálu. Takže někdy také ty banky nebo ty země nejsou vlastně dostatečně vybaveny k tomu, takže záleží i, jaké ta země má k tomu nástroje, zda to půjde rychleji. Je to i otázka pracovníků banky. Zda tedy banka má dostatek pracovníků, které může přímo ehm, jak si vyčlenit k tomu, aby se zabývali těmi špatnými úvěry. Někdy ta banka sama nemá dostatek zdrojů. Pak jste navrhovali ten velký takový hromadný odpis. Já jsem k tomu spíše skeptická. Myslím si, že nelze jedním způsobem řešit různé situace v různých eh, státech a mm, půjčky u různých subjektů. Myslím si, že to jde proti takové té kultuře eh, zdravého bankovního světa. To znamená, když si vezmete půjčku, tak ji máte splatit. Někdy dochází k tomu, že si nebo mělo by to být tak, že každý, kdo se bere půjčku, tak jeho cílem by mělo být tu půjčku splatit. Myslím si, že tedy děláme vše, co můžeme, také mm, se necháváme poradit. Spolupracujeme třeba i s Mezinárodním měnovým fondem, který je opravdu odborným subjektem na toto téma. Mm, využíváme také všechny dobré postupy dohledu, které nacházíme v těch 19 zemích nad nimiž vykonáváme dohled. Děkuji nyní paní Silví Gulard. Děkuji, pane předsedo. Mm, děkuji také, že jste dovolil, abychom pokračovali v dnešním jednání. Myslím si, že ta, to přerušení bylo rozumné, ale myslím si, že musíme zkrátka mm, být, eh, musíme, musíme pokračovat. Také děkuji paní Daniel, že přijela z Frankfurtu dnes do Evropského parlamentu. Mám na vás dva dotazy. Za prvé, činnosti dozorových orgánů. Nech, chci se zeptat pragmaticky. Jak můžete zlepšit svou spolupráci s orgánem EBA? Hmm, případně i s ESMou, Chci se zeptat tedy, jaké jsou takové hlavní podle vašeho názoru směry spolupráce. Za druhé, součástí jednání s Británií je také to, že se ukazuje, že vlastně eurozóna má určitý problém s tím, že vlastně jsou zde země, které jsou mimo eurozónu Eh, respektive je to ten problém, že ty země mimo eurozónu se cítí někdy jaksi na druhém místě. Takže jak zajistit to, aby se ta situace zlepšila? Mm, protože jde o to, aby také nikdo nenarušoval ta pravidla a tu jednotnou politiku. Dobře, já budu odpovídat angličtině. Tak, co se týče mm, přeskumu toho systému dohledu SSM, ptal jste se na spolupráci s EBO a s EOPO. Myslím si, že s těmito dvěma orgány máme úplně nejlepší spolupráce, jaká může být. Já sama jsem byla několik let členkou. Byla jsem takový, takový inventář eh, téměř, jak říkáme ve francouzštině, takže my se navzájem známe, často spolu eh, hovoříme. Eh, ne, tedy, že bych byla ve, střed, ve střetu zájmu, ale aby evropské instituce mluvily jednotným evropským hlasem, tak musím říct, že je třeba překvapivé, že předsedové EBY a EOPy vlastně nemají hlasovací právo. Jsem, jsou také mezi námi, ano, já jsem také ráda, že jsou zde, zdravím Andreju. Takže my tam vlastně v EBE nemáme hlasovací právo, jsme tam pouze pozorovatelem. Nicméně máme vynikající spolupráci, je tam velká důvěra, panuje mezi námi. A oni také věnují pozornost i našim názorům, i když jsme v tomto postavení. Problémem je to, že nedostatečná delegace nám stěžuje práci. Znamená to vlastně, že každé, úplně každé rozhodnutí musí řešit rada dohledu. To znamená, že musíme připravit mnoho textů, mnoho poznámek, podkladů a přitom tedy ten orgán dohledu by toto neměl úplně už dělat. Také jsou určité oblasti, které, kde vlastně není úplně zřetelné, kdo má co dělat, kdo za co odpovídá. Některé oblasti jsou jasné, třeba pravomoci SSM, pak zde máme jednotlivé právní akty, třeba regulace, kterou se zavádí Bazelej 3. Také se tam jasně třeba říká, že třeba boj se špinavými penězi nebo ochrana spotřebitelů není eh, naším, eh, naší prací, naší povinností. Ale pak je tam několik oblastí, kde vlastně se třeba s národními regulátory úplně neschodneme, kdo za to odpovídá. Zda tedy je to nějaká oblast, tak kterou odpovídá ECB, SSM nebo národní regulátoři, nebo zda třeba má to ECB učinit něco přímo nebo někoho tím pověřit, což je pak samozřejmě zase složitější. Čili bylo by třeba vyjasnit některé věci a harmonizovat některé věci. Takže harmonizace a zjednodušení nebo vyjasnění to jsou e, taková magická slova, která by naši práci zlepšily. Také se ptáte, zda eurozóna není takovým problémem pro jednotný trh. Možná tedy nejsem úplně objektivní, ale myslím si, že ne. Je velice důležité, abychom brali v úvahu práce, která je odváděna v eurozóně, například harmonizace, harmonizace těch národních obcí. Máme zde 9, 19 zemí, každá pracuje trochu jiným způsobem a je důležité, aby pracovali podobným, obdobným způsobem. Pak také odvádíme hodně práce, abychom zajistili, že všechny banky budou e, bezpečné a zdravé. Což je důležité pro jednotný trh Evropy. No, ale tak možná jsem trochu zaujatá. Možná si myslím, eh, že eurozóna je úžasná, ale samozřejmě asi nemohu říct, jak se cítí někdo, kdo je mimo eurozónu, ale to je rozhodnutí těch lidí v těch zemích. Děkuji, Fabio De Mázy. Děkuji. Budu hovořit také německy. Eh, také eh, já eh, vyslovuji také také tedy svou účast všem těm, kteří byli postiženi dnes v Bruselu, ale my skutečně musíme pokračovat v práci. Já mám otázku, která se týká Haushaven Notebank. Evropská unie a Eh, eh, německé spolkové země Hamburg a Šlesvicko-Holštínsko se dohodlo, že se vyčlení 8,2 eh, eur, přičemž banka, přičemž HSH dostane tedy poskytne 3,2 miliardy, tedy má se zbavit tržní mechanizmy místo tedy 2 miliard a Eh, naopak podíl ECB eh, e se sníží. Eh, pokud vím, tak to má být sleva nějakých 40%, máme garanci 10 miliard eur, ale už 6 miliard eur už je z toho vybraných. A jestliže započteme tuto slevu plus to, že je tady portfolio plavidel a další Eh, cené papíry, eh, které mají malou hodnotu, tak dokonce se může stát, že ta garance bude plně vyčerpána nebo možná i překročená. Mě by zajímalo, jak to vidíte potom dále eh, s další schopností fungovat této HSH Nord. A pokud na to ještě zbude čas, rád bych se zeptal, nakolik se domníváte, že eh, předpoklady eh, zátěžových testů eh, v rozvíjejících se zemích, jestli náhodou nebyly na ně optimistické. A teď mě zajímaly ty bondy. Nevíme, jak to vlastně je. Eh, dokonce se tam využívaly eh, úspory na eh, důchodové pojištění a myslíte si, že skutečně je vhodné, aby se tyto úspory také používaly na záchranu bank? A také by mě zajímalo, Eh, jak je to s investičními bankami, poněvadž ty se také musí nějakým způsobem eh, zahojit tedy z těch ztrát. Vidíte tady nějakou možnost, že bychom se měli v parlamentu dále angažovat za eh, reformu bankovních struktur. Například to máme tu Deutsche, Deutsche Bank a tak dále. Prosím vás, ty otázky byste měli omezit na dvě minuty, říká pan předseda. Děkuji vám. Pokud jsem tomu správně rozuměla, tady té první části vaší otázky, ehm, vy jste hovořila o německé, hovořila o německé bance, která v současné době projednává plán s Evropskou komisi, a sice plán na garance, eh, které byly eh, obdrženy v kontextu státní pomoci. Já bych si dovolila eh, nikoli, ne, tedy nekomentovat instituci Agricol. V podstatě, když jsem včera odjížděla, tak de facto se debaty teprve rozbíhaly a mm, ale já jsem si jistá tím, že eh, tady budeme brzy eh, toto nějakým způsobem komunikovat eh, směrem k trhu a pokud se týče těch zatěžových testů, pokud se týče toho zátěžového testu komplexního vyhodnocení, my se pokusíme, aby výsledky byly co nejdříve pro všechny banky, zejména ty, které jsou pod tlakem. Zatím eh, jsme eh, neobjevili nic, co bylo eh, nesprávné v tom posouzení. Ani ty scénáře pro ty rozvíjející se ekonomiky. Ano, ta, ha, tento scénář, a promiňte, to, to jsem eh, nezachytila. Eh, my eh, tady to neschvalujeme, tyto scénáře. O tom hlasují členové EBA, kde my tedy nehlasujeme. A z větší části to je práce výboru e E, SRB, čili tam e, to je kombinace vstupu z Evropské komise a z ECB, ale ne od nás. A já si myslím, že tak je to správně, protože my tím pádem nejsme nějaké zatížení. A co se týče e, ty koko eh, typ instrumentů, které se prodávají eh, na malobchodním trhu, tak toto je otázka, která spadá do portfolia ochrany spotřebitelů. To já jsem se tím zabýval, ale už ne. Čili tyto eh, nástroje by skutečně měly být prodávány naprosto transparentně těm, kteří to nakupují. To znamená, to jsou Eh, retailoví bankéři nebo investoři. Strukturální reforma banky, já si myslím, že toto je delikátní záležitost, eh, protože v Evropě eh, banky sehrávají velkou roli při financování ekonomiky. 70 peněz v ekonomice je z bankovních zdrojů, 30 z jiných zdrojů, to je právě naopak než ve Spojených státech. Čili my skutečně potřebujeme silnou protržní dimenzi, která by pomohla zajistit firmám přístup k trhu. A to znamená, že tady tento protržní přístup, ten market making approach, že to by tady mělo zůstat nějakou dobu. Čili v podstatě takto to bylo už zakotveno ve francouzském a v německém právu a to je tak maximum, co můžeme udělat. De facto na začátku trhu, na začátku roku eh, my jsme eh, vlastně o tom eh, nějaké první kroky viděli, ale to se netýká teda separace, o tom ještě nebylo rozhodnuto. Viděli jsme určitý chaotický eh, vývoj na trhu a eh, bylo tam tedy méně eh, těch market makerů na tom trhu a to jsou celkem brutální tržní podmínky. Děkuji vám. Děkuji. A, Teď tady máme ty otázky, eh, vlastně bod, eh, respektive odstavec 11, a sice, co se můžeme poučit z toho komplexního hodnocení. Čili eh, kdy tedy tady to rozhodnutí toho, kdy je jaký finanční institut zdravý a kdy naopak mu co si chybí. Čili my tady máme různé ekonomiky a kde se to různě eh, hodnotí. A, ano, a, eh, tak není své nejde. No, je to eh, trošku nepřehledné a proto jsem tak trošku tišší než obvykle ale eh, já tady mám otázku, pokusím položit. Takže především, abych navázal na Fabiera. Skutečně SSM nemá žádný mandát v oblasti ochrany eh, spotřebitelů, ale samozřejmě, eh, že ochrana investorů a spotřebitelů může mít určité důsledky pro finanční stabilitu a předvídavost. Čili otázka zní, zda na tom pracujeme a mm, prostě kde by tady mohl být ten mandát. E, za druhé, já jsem si přečetl vaši první výroční zprávu. Na straně 32 e, říkáte, že požadavky v prvním pilíři jste zvýšili o 30 základních bodů e, z roku 2015 na 16. Otázka je, jestli to není procyklický krok v současné stavu eurozóny. Čili já bych eh, velice rád porozuměl tomu, jak v této situaci berete v úvahu rozmanitost makroekonomické situace mezi jednotlivými členskými zeměmi. A také bych chtěl řekl, že Bundesbanka eh, ve své zprávě o finanční stabilitě zdůraznila to, že 30 30 eh, eh, hypoték eh, v Německu se poskytuje ve 100 výši, což je velice neobvyklé pro německý trh. A pokud se týče toho trigger pointu, já jsem se dočetl někde od nějakých lobbystů, že vy už se snažíte rozdělit ten pilíř 2 Čili eh, kterou část eh, toho pilíře 2 považujete za plně eh, povinný, pokud se týče trigger pointu, a která část zase až tak závazná není. To by mě zajímalo a mě by skutečně zajímalo, proč by tento pilíř druhý měl být nějakým způsobem rozdělený a na základě jakého právní, na jakém právním základě. Děkuji za tyto otázky, které se týkají pilíře 2. a možného procyklického efektu. Já si myslím, že v průměru požadavky pilíře 2 eh, byly letos zvýšeny o nějakých 30 eh, základních bodů. Ještě bych měl říci, že eh, velká většina bankéřů tyto požadavky v pilíře 2 a jejich zvýšení Eh, vnímali tak, že vlastně oni už mají tento kapitál, čili toto si nevyžádalo žádné zvýšení eh, kapitálu, tedy těch základních eh, kapitálových požadavků. Také máme řadu bank v Evropské unii, které jsou velmi dobře kapitalizované a požadavek pro pilíř 2 se pohyboval někde mezi požadavky které, a já teď nevím úplně přesně, jestli to bylo 8,2 nebo 9,2 že eh, prostě nemělo smysl o tom bavit, kdy realita byla přes 10 Čili to znamená, že Toto je hodně už pokryto těmi 30 základními body a šlo de facto o banky převážně, eh, kterým bylo jedno, jestli eh, ten v eh, pilíři dvě tam bude stanoveno víc nebo ne. A spíše jim šlo o to, aby měli stejné podmínky de facto šlo o určitou technickou korekci s nulovými reálnými dopady. Je velice málo bank, méně než 10 bank neplní kapitálové požadavky, ale většina z nich eh, už dosáhla eh, zisku který je nezbytný eh, pro tyto další eh, požadavky. Čili eh, myslím, že tady to skutečně zas není tak zlé. A teď ta, ta eh, úroveň eh, bydlení, tady cen za bydlení v Německu, a, mm, že to, to se vyvíjí neobvyklým směrem. No ano, tak eh, my už jsme tady měli určité debaty o možných makrofinančních opatřeních. Toto je o samozřejmě o hypotékách, což je vždycky důležitá část našich debat. A e, samozřejmě to bereme v úvahu, ale ne do té míry, e, v jaké se odehrávají akce na evropské úrovni. Ale my e, tedy sledujeme tato národní opatření, přičemž Evropská centrální banka má možnost zasáhnout. Také bych řekla, že anticyklické nárazníky, tak jak byly přijaty národními dohledovými orgány, jsou na nulové úrovni, protože eh, tak si to žádá současná situace. A pokud se týče toho dopisu, dostáváme mnoho dopisů. Já doporučuji, říká pan poslanec, když byste je zveřejňovali, to by byly zajímavé pro nás všechny. Ano, myslím, že bychom ale začali dostávat ještě více, kdyby toto byla šance na zveřejnění. No každopádně ti autoři se svými názory nechlubí. V loňském roce, co se týče eh, té debaty o Eh, SREP, tedy pilíř 2, a tak, abychom nebyli proti, prosi, procykličtí, eh, tak my jsme z toho výsledku odečetli 25 základních bodů, čili všichni ty banky, každá jedna banka v oblasti SSM, my jsme ten výsledek skutečně každému snížili o 25 základních bodů, eh, čili Eh, jsme se mysleli, že přidání těch 30 bodů bude ta správná rovnová. A ono to souvisí také s tím mechanismem eh, včasného varování, tak jak je to popsáno v dokumentu Evropské komise. To znamená, že banky vědí, že pokud se dostanou blízko k tomu požadavku eh, pro dvě, to znamená, že se dostanou eh, k těm 25 základním eh, bodům, což je ten bod, kdy se má aktivovat mechanismus včasného varování, tak De facto tady je třeba, aby se vyjádřili k tomu, jakým způsobem chtějí, eh, chce příslušná banka se vrátit do bezpečné zóny, pokud se týče kapitálových požadavků. Zdá se, že ten dokument komise eh, nebyl dostatečně eh, analyzován vašimi pracovníky, nicméně my jdeme tímto směrem, ale to nebyl výsledek toho eh, lobistické, a teologistické komunikace. Tady šlo o to, že my jsme chtěli dosáhnout adekvátní úrovně v tomto eh, našem eh, sledování. No a proto, proto jsme to udělali takto. Thank you. Děkuji. Ano, takže. Ano, určitě. Vysvětlení komise je vítané, zajímavé. Mm, tento byl dánský dopis. Markovali. Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, chci vyjádřit soustrast s obětmi, stejně jako kolegové. Já myslím, že je dobré takové rozhodnutí nechat se terorizovat. A i souhlasím tedy s pozicí e, našeho výboru, to znamená pokračovat v práci. Další otázka. SSM. Jak jsme viděli na začátku krize, tak evropské instituce e, e, e, v podstatě se spíše zaměřili na eh, úvěrové riziko než na finanční eh, eh, riziko, když hodnotili banky, což v podstatě znamenalo, že by se měli ale spíše zaměřit na reálnou ekonomiku, tedy jako v italském systému a ty banky tak fungují a mm, mm, banky tedy měly spíše se zaměřit na toto a ne třeba jako na severu Evropy ve Francii nebo v Německu, kde různé banky mají vysoké finanční riziko um, eh, i v souvislosti s Banking Union, o tom jsme právě hlasovali v parlamentu, takže zde je třeba eh, správně vyhodnocovat úroveň aktiv a eh, na to by se měl zaměřit SSM, ale mm, více bychom se měli zaměřit hlavně na úvěry také a mm, protože mm, asi mm, takovéto banky, které se zaměřují na úvěry, tolik nezodpovídají za to finanční riziko, které zachvátilo svět. Já se ptám, zda je zde určitá vůle, tedy snažit se vyřešit ten problém eh, finančního riziku, rizika, nebo chcete eh, eh, prostě obětovat úvěry vlastně a nebudete řešit reálný problém, systémový problém bank. To znamená, Eh, aktiva třetí úrovně. A potom i eh, eh, žádné tedy dluhopisy státu už by neměly být rizikové. A zde tedy tento systém by znamenal, že byste mohli penalizovat ty ekonomiky, kde ty bankovní systémy již tedy utrpěly tou krizi. Možná bychom měli mít spíše postupný přístup, progresivní a protože eh, to by mohlo i tak ještě eskalovat riziko, spíše oslabit eh, ty oslabené banky a ty především, které nezodpovídají za bankovní krizi. A potom poslední bod, bod to je otázka fůze i populární banky, Banko Populare v Itálii a fůze dvou bank, tedy mm, to by mohlo vést, že by se vytvořila solidnější, větší banka, ale SSM má za to, že vlastně by to znamenalo, že dvě jaksi slabé banky by znamenaly, že by se ještě umocnilo a vznikla by z toho velká, velice taková slabá banka. Křehká, náchylná. Děkuji. No, dobře. Vy jste zmínil, že my se spíše zaměřujeme na úvěrové riziko než finanční riziko. A já musím říci, že ne, ne, ne, vůbec ne. My se zaměřujeme na všechny typy rizik, které hrozí bankám. A my jsme i prověřili market valuation, my jsme si vyhodnotili trh a samozřejmě menší počet bank, kde, které mají takovéto riziko, tak možná asi mm, to jste tolik neviděli, že jsme se tím zabývali, ale když si přečtete naši metodiku, kterou jsme použili pro vyhodnocování eh, eh, trading riz, riz, eh, rizika, tedy obchodovacího rizika, tržního rizika, tak se to čtete, že ano, že jsme se tím zabývali. Také i my musíme vzít do úvahy veškeré typy bankovního rizika. Uh, Mm, mm, samozřejmě mm, to je důležitá eh, součást činnosti dohledu, a takže se všemi riziky zabýváme. A teď pokud jde o eh, suverénní riziko, tedy ty státní dluhopisy, vy jste zmínil eh, to, že je třeba, aby to byl proces postupný. Ano, já s tím zcela souhlasím. To je velký, dost velký problém. A to je stejně jako ty eh, Eh, špatné úvěry, eh, expozice vůči špatným úvěrům, to je stejné, to je také citlivé. My jsme, a navíc ještě ty výchozí situace byly jiné, různé. A to je to, co děláme. Bazilejský výbor na tom také pracuje a předloží návrhy. Evropský parlament potom bude muset rozhodnout, jak to bude transponovat. Vy jste legislativní orgán, vy jste zákonodárce, my ne. A my máme nástroj, jak to řešit, já, ale ten nástroj, eh, pardon, já budu mít nástroj, ale ten nástroj musím dostat od, od vás, takže nemůžeme obrátit pravidla hry. Orgán dohledu, dozor bankovního působí podle eh, pravidel, která přijímáte vy. Pokud jde o tu fúzi v Itálii, no, to je důležité, to je důležitá transakce a musí skončit úspěšně právě proto, poněvadž asi to je eh, první v sérii, takže to musí skončit úspěšně. A my všichni víme, z jiných zemí například, že mm, a možná v Itálii také, eh, že mm, celá řada fúzí skončila tak, že situace ještě byla horší, problematičtější eh, pro ty banky, které se spojovaly, slučovaly. My spolupracujeme s italskými kolegy na tom, abychom mm, požadovali adekvátní věci. Ne víc, než je třeba, ale aby to bylo adekvátní. Je třeba, aby ta banka byla silná od samého počátku. To potom bude třetí italská banka v pořadí velikosti. Takže mm, je třeba, aby tedy, mm, jak si byla to hodná, srovnatelná s podobnými bankami v Itálii. I v jiných zemích. Takže to je důvod, proč my jsme orgánem dohledu. My vítáme fúzi z Itálie, ale musí skončit, to fúze musí být úspěšné. A aby byly úspěšné, tak tam jsou určité požadavky, které musí být smysluplné. Vidím pozitivně fakt, že eh, toto bylo pochopeno. Možná, že mm, mm, ty požadavky, jak vypadá požadavky ECB, budou akceptovány. Já jsem četla v některých italských novinách, mm, že my, že já o tom snad rozhoduji, ne, já to pravomoc nemám, o tom rozhoduje orgán dohledu. A existuje velký konsensus, téměř konsensus, tedy drtivá většina podporuje požadavky, které jsme stanovili pro tuto fúzi. Děkuji. Burkhard Palc. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky na paní Nui. Jednak mě zajímá toto. Evropská centrální banka opět snížila referenční sazby na de facto absolutní historické dno. Nyní je eh, to ještě níže, než to bylo. A eh, ta zdá se, že mm, eh, měnová politika a bankovní dohled jsou natolik oddělené, že to možná vyvolává kritiku. Mě by tedy zajímalo, zda ta kritika De facto eh, u bank je to tak, že klasické obchodní modely v podstatě už nejsou ani eh, udržitelné, čili jak je možno zachovat eh, diverzifikaci. A druhá otázka. Ehm, tady máme celoevropský standard minimálně 8%. Právě SSM a FM musí tedy opravdu spolupracovat, táhnout za jeden pro vás. Mě by zajímalo, jak podpoříte kolegyni König. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji za tyto dotazy. Tak co se týče míry nebo výše úrokových sazeb, tak asi mm, chápete, že se nemůžu úplně vyjadřovat k této politice Evropské centrální banky, ale vidíme, že banky opravdu mají potíže s, se ziskovostí, vzhledem k tomu, jaké jsou míry úrokových sazeb. Ale zároveň to nese i určité výhody. Třeba kvalita úvěrového rizika, které je to je také problémem v některých zemích. Takže vlastně díky této situaci zase mohou um, ti, kteří si půjčují eh, lépe mm, řešit tu otázku mm, těch špatných úvěrů. Ehm, jde o to, jak, jaké banky mají nyní ty podnikatelské záměry. Není to tak, že by banky neměly žádné nástroje. Když se podíváme na ty poměry, um, tak v Evropské unii se ta situace liší. ale často jsou velice vysoké, takže se ukazuje, že banky mají nástroje k tomu, aby řešili ten tlak na um, nižší ziskovost, která souvisí s těmi úrokovými sazbami. Dále digitalizace. Existuje stále více klientů, zejména mladé generace, kteří žádají o digitální bankovní služby. Banky musí vyhodnotit situaci a musí jít směrem digitalizace. Máme zde zejména finanční technologie, takzvané fintech, které se velice rychle vyvíjejí a také by tyto eh, nové finanční technologie mohly snížit náklady. Nyní, co se týče definice MRL, Je pravda, že musíme spolupracovat s Radou pro jednotné řešení krizí. Musíme jim poskytovat veškeré informace, aby mohli provádět svou práci. pokud se třeba nejsme úplně jistí, jaké informace potřebují a jaké už ne, tak bychom měli postupovat takým způsobem, abychom jim spíše poskytli více informací než méně, abychom byli velkorysí. Elke Kenick byla zakládající členkou nebo členem SSM. Známe se velice dobře, ona eh, rozumí tomu mechanismu SSM, ví, jaké má možnosti. Mohu vám opravdu říci, že já s Elke eh, se scházíme dvakrát, třikrát týdně, opravdu o tom často do mm, velké míry hovoříme. Takže myslím si, že ta spolupráce funguje velice dobře. Oni jsou vlastně v podobné situaci, jako jsme byli my před rokem. Mm, pro ně je to první rok, mm, je tam to, mm, to ta, ta práce, ehm, jednotného mechanismu pro řešení krizí, to je velice taková delikátní práce, takže poskytneme jim veškerou podporu, kterou můžeme. Děkuji, Feda Nobono. Paní předsedkyně, děkuji, že jste přišla. Nejprve eh, moje eh, skupina a já sám eh, chceme také vyjádřit soustrast s obětmi terorismu. Ale Teď v rámci eh, legislativy o bankovní unii, čemu já dávám před, eh, co mně se líbí, je bezpečnost eh, nebo zajištění klientů bank. A pokud jde o třeba prodej subordovaných dluhů, jednotlivcům. Takže to mě překvapuje, tyto argumenty. Údajně to je pro ve prospěch finanční stability. Individuální investoři by méně byli schopni reagovat na špatné zprávy na trhu a mají většinou vdržení díle než, déle, déle než normální akteři na trhu. Takže teď je otázka s panikou na trhu. Panika nebo ta volatilita na trhu. Třeba eh, eh, některé systémové velké banky, mm, já nebudu je jmenovat, tedy prodávali eh, takto dluhopisy a i jsme mm, třeba řešení krachu nebo krizí italských bank, často to byly banky, které jak si do nich se pumpovaly peníze a poté nakonec stejně skončily, takže to všechno by mohlo mít perverzní charakter, tyto vaše opatření. Nemyslíte si, že evropská eh, eh, pravidla eh, vyžadují, aby banky tedy měly takový záchranný nějaký pás, ale tady nakonec vy, vy jste vystavili tedy, nebo podněcovali individuální střelatele nebo investory, aby si kupovali ty různé i toxické cené papíry. Nemyslíte si, že Eh, subordo, eh, podřa, podřazené, podřízené eh, úvěry by měly být vyhrazeny pouze institucionálním investorům a ne to prodáváte jednotlivcům, protože ty jsou lépe chráněni než normální střadatelé, než normální občané. Jsou více chráněni před těmi subordovanými půjčkami. And, uh... Já na to opět odpovím anglicky. Aby mi rozumělo více lidí. Myslím si, že bezpečnost eh, klientů je velice důležitá. A otázka, co lze um, prodávat těm drobným subjektům a co ne, to je velice důležitá otázka, ale je to tak, že já nemám, toto není vlastně v mé odpovědnosti. Eh, každá z těch 19 zemí má speciální orgány, které potom rozhodují, co je možné prodávat retailovým klientům a co je možné prodávat investorům. Zejména se to týká kapitálu a také i dalších druhů produktů. No a jakmile e, jsou učiněna taková rozhodnutí, co lze prodávat retailovým klientům a co ne, tak pak má každý členský stát eh, své vlastní orgány, které chrání spotřebitele a ty musí rovněž eh, bdít nad tím, eh, aby nedocházelo vlastně k klamání nebo k zavádějícím informacím. Je to opravdu citlivá odpovědnost a náročná práce. Mluvím teď se své zkušenosti, protože po roce 2010 jsem měla na starosti právě tuto oblast ve Francii. Nicméně teď tedy eh, za to neodpovídám, takže nemám vlastně vůbec nikoho, mm, nemám žádné podřízené, které bych vlastně nějakým způsobem mohla zaúkolovat tímto. Pak je zde ESMA, která vlastně mm, zodpovídá na, na dohled nad trhy cenými papíry. Možná, že ta stávající připravovaná unie kapitálových trhů by mohla na pomoci v tom, jak posílit ochranu evropských investorů. Další dotaz zněl. Může ECB vydávat doporučení? Ne, to není v naší kompetenci, to je území, na které už my nemůžeme zasahovat. Takové pravomoci nám nebyly svěřeny. Dnes mohu říci, že investoři musí být dostatečně řádně informovaní. To zcela jistě musí platit, aby nedocházelo k tomu, že si někdo koupí produkty, které vlastně kterým nerozumí. To je takové základní pravidlo. Pokud investor neví, nerozumí, co vlastně kupuje, tak ať to nekupuje. Je to jednoduché. No ale co se týče toho ostatního, to opravdu já to v pravomoci nemám, nicméně ráda budu pomáhat eh, třeba kolegům, kteří takovou odpovědnost nesou za takové věci. Třeba minulý týden jsem se eh, setkala s kolegem Steven Majorem z ESMY, a hovořili jsme právě o této věci. Řekla jsem mu, že na něho spolehám v tom, že investoři rozumí, pardon, že investoři chápou, že jsme se dostali do takové obtížné situace. To znamená, že Eh, eh, jediné, co bude garantováno, jsou vklady do výše 100 000 eur. Tečka. Děkujeme nyní Jakob von Weizsäcker. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je takový dobrý symbol, že i v takový obtížný den jako je dnes můžeme pokračovat v tomto slyšení. V roce 2016 budeme hodně hovořit o tématu eh, EDIS. A v tomto kontextu budeme také hovořit o tom, do jaké míry je zapotřebí další snižování rizika pro bankovní systém. Mám k tomu několik dotazů. Za prvé, domníváte se, že tomu tak je? Že bychom měli Eh, snižovat morální riziko spojené s Edisem a že bychom měli zavádět taková opatření. A jak by ta opatření měla vypadat? O tom se teď velice hovoří. Já také doufám, že budeme dostatečně velkorysí. A otázka je, ale jak máme být velkorysí? Eh, jak to bude tedy s tím MRL? Také pan Dijsselblum položil otázku eh, poměru eh, pákového efektu, jak to bude s těmi eh, státními expozicemi. Mm, no a mm, také struktura bank, to je vlastně mé portfolio a vím, že teď v Baden-Badenu jste měla přednášku pro německé podnikatele, kde na osmém snímku jste hovořili právě o eh, reformě bankovního systému a hovořila jste o tom, že je důležité vyřešit um, křížové dotování mezi retailovým bankovnictvím a rizikovými operacemi. Takže možná byste mohla eh, hovořit o tom, zda se tedy domníváte, zda je důležité toto oddělit. Takže já se zejména tady ptám na to snižování rizika v kontextu EDIS. Děkuji. Co se týče systému EDIS, my samozřejmě vítáme dokončení bankovní unie, také vítáme návrh komise na Evropský systém pojištění vkladů, protože to byl takový chybějící článek bankovní unii a je dobré, když víme, že už probíhají jednání, jak to dokončit, jak to zavést do praxe. Pro nás je důležité to, že banky budou přispívat do toho systému na základě rizika, bude to podle rizika, porovnáme všechny banky v bankovní unii. Nebude to tedy pouze podle národní situace, vnitrostátní situace. Co se týče sdílení rizik, tak se domníváme, že eh, bychom měli paralelně vytvářet EDIS a paralelně snižovat rizika Abyste byl plně funkční systém EDIS, musíme brát v úvahu jednotlivé výchozí nebo rozdílné výchozí pozice národních systémů pojištění vkladů. Bude zde tedy postupné zavádění systému a postupný pokrok aby nakonec bankovní unii existovaly rovné podmínky pro všechny a aby se dále snižovalo celkové riziko v bankovnictví. Domníváme se, že snižování rizika a sdílení rizika se navzájem podporují a posilují a že nakonec eh, posílí bankovní unii. Takže není to ale nějaká před, předběžná podmínka. Teď je důležité mít jasnou cestovní mapu, jasný časový plán, aby zde byl systém EDIS, který bude tedy takovým, který nakonec tedy povede k plnému zajištění. Ještě jsem zapomněla jednu věc. Ta strukturální reforma, ptal jste se na výhodu oddělení těch složek. Myslím si, že před krizí bylo příliš různých tržních činností, které banky prováděly. Banky prováděly různé operace, byly krizí postiženy a výrazně snížily tyto operace, tento druh operací. Ale může se stát, že na to zase, na to po ponaučení e, za chvíli zapomenou a že zase budou pokoušeny tím, aby e, nahnali tu ziskovost a že budou pokoušeny v tom, aby se opět pouštěli do takových operací, které mohou přinášet rychlé zisky. Nicméně je na ně navázáno vysoké riziko, které může skončit někdy i ztrátou. Takže by bylo dobré zamyslet se jenom tímto. No, myslím si, že v Německu nebo ve Francii, možná i v jiných zemích už bylo v této věci něco učiněno a myslím si, že to je dobrý způsob, jak, jak se s tím vypořádat. Protože rozdělit retailové operace a obchodní operace, ale pak je takový velký blok operací tržních, který může vést k obchodním aktivitám, ale může to být náročnější, může to být eh, dražší pro, pro ty klienty. A nebo se banky rozhodnou spíše pro to obchodní bankovnictví. Já mohu uvést zkušenosti z mé země, tam na to panují silné názory mohu říci, že nakonec ten výsledek je poměrně rozumný. Eh, regulátoři obdrželi pravomoci, aby vyhodnotili situaci, kdy je důležité provést to funkční oddělení. Tam se ještě někdo hlásí. Ne, ne, ne, bohužel už nemáme tolik času, říká pan předseda, protože už jsme pozadu s časem. Pervanč Děkuji, pane předsedo. Eh, milí, milá Daniel Nui. Eh, tady eh, my máme na stole reformu RFS. Vy jste o tom hovořila i v úvodu. A čím více tím zabývám, tak tím více si říkám, že tato nová účetní norma byla vypracována, aby reagovala na problémy bank, především bank, na jejich mm, potíže. A za prvé, pokud jde o sektor pojišťovnictví, tak eh, možná eh, bychom měli spíše to dát teď zatím stranou a vyčkat, eh, aby byly vypracovány i příslušné normy, které i budou lépe uspůsobeny sektoru pojišťovnictví. Kromě těchto dvou odvětví, která již jsou jasně definována, vytipována, tak vidíme, že například eh, pokud jde o dlouhodobé investory, tady existuje taková obava eh, s mm, tím procyklickým efektem, který tato norma může mít i vzhledem k jejich možnosti vyhodnocovat dlouhodobé investice za těch dobrých patřičných podmínek. Já vy asi mm, se budete tímto tématem zabývat z pohledu bank, ale možná máte dostatečný náhled na věc a vyhod- mohla byste schopna to vyhodnotit. Zdali Eh, tedy ta norma 9 eh, zdali, eh, tedy náhodou nebyla, hm, hm, zdali se na ní nepracuje spíše z podnětu bank, z iniciativy bank a zdali je to norma, která i vyřeší účetní problémy, které se týkají té správné reálné hodnoty ze všech pohledů, hm, ze pohledu všech, kteří budou muset tu normu aplikovat. Děkuji. Já musím říci. Já musím říci, že se na to nedívám tak pesimisticky na to IFRS 9, takže dívám se na to méně pesimisticky než vy. Vím, že někteří lidé se domnívají, že tím, že se bude používat IFRS 9, tak se tím zvýší vlastně pravidlové účetnictví, ale my v ECB nemáme, na to máme jiný názor. No a také co se týče těch finančních nástrojů, tak ECB se domnívá, že ty nové modely výrových ztrát a IFRS 9 by měly přinést transparentnost a měly by zaručit finanční stabilitu. Myslíme si, že ten nový model, pokud bude dobře použit, by měl eh, vést k tomu, že úvěrová rizika nebo úvěrové ztráty budou eh, zjišťovány dříve, že by se také měla snížit procykličnost IRS 39. Také se domnívám, že nový systém účetnictví sníží volatilitu v účetnictví, protože tedy by to mělo také vést k novým k novému zajišť, zajišťovací účetnictví, hedge accounting. Ještě bych ráda řekla, že i k IFRS 9 se stavíme pozitivně. Mohu říci, že pár bank není úplně nadšeno z toho IFRS 9 a nelíbí se jim, že teď musí brát více v úvahu finanční stabilitu nebo to včasné Eh, aby, aby tedy dokázali včasně rozpoznat problémy. Nicméně my už teď eh, tu prováděcí fázi IFRS 9 bedlivě sledujeme, protože chceme, aby došlo k hladkému přechodu. Nechceme, aby byly banky, které čista jasna zjistí, že musí vlastně poskytovat více prostředků, než plánovali. Takže také pracujeme s auditory, mm, spolupracujeme s těmi radami bank aby všichni věděli, jaké budou mít ty věci dopady. Já jsem tady pozitivnější, myslím si, že by bylo skvělé, pokud by i Evropský parlament mohl v řádném čase všechno podpořit, aby bylo zaručeno, že banky budou usilovat o to, aby byly přepraveny na provádění tohoto systému v řádném čase. Já nikoho neobvinuji, jenom jste mi jaksi nahráli na smeč, abych tedy řekla své názory. Někdy je to tak, že bankéři nám říkají, proč nás tak tlačí do toho IFRS 9, protože zatím ještě nepadlo žádné rozhodnutí. Takže jakmile padne rozhodnutí, tak potom já budu v lehčí pozici, abych um, zajistila, aby banky pochopily, že prostě Eh, už je čas a aby se na to začali připravovat. Děkuji, Ramon Keregry. No, děkuji, děkuji paní Nui. Já mám tři otázky na vás týkající se možnosti, že měnová politika eh, centrální banky eh, v příštích měsících či letech bude mít dopady na klienty bank, na střadatele ve třech aspektech konkrétně. Za prvé, některé banky vytvořily nulové klauzule, pokud je o hypotéky, a to tak, že se chtějí vyhnout tomu, aby ty úroky byly negativní. A začíná se tedy proto z eh, těch hypotékách zavádět takzvaná nulová klauzule. Nevím, stali vy máte k tomu nějaký názor. Druhá otázka. E, e, stejná myšlenka. Je zde možnost, že některé banky převedou ty negativní e, úroky, převedou to na své klienty, stejně jako banky trpí těmi negativními sazbami kvůli těm depozitům, které mají u centrální banky. Za třetí, v jedné zemi začaly zavádět, a tady existuje kolem toho velká polemika, možnost, že se Eh, bude i budou brát, vybírat poplatky eh, za eh, tedy ty hotovostní transakce. A máte nějaký názor k těmto třem možnostem, které se zvažují? Well, uh... Ano, děkuji. Za prvé, dosor, rada dozoru se opravdu snaží pochopit, že zde máme 19 systémů udělování hypoték v 19 zemích. Každý ten systém má své vlastní vlastnosti. To je už samo o sobě dost náročné. Tak samozřejmě chápeme, že jsou rozdíly v těch, interes, v těch eh, úrokových sazbách, je zde rozdílný pohled banky a klienta. Výsledkem je to, že klient musí být dostatečně chráněn. Ale to je opět, jak už jsem říkala, úkolem vnitrostátních regulačních orgánů. Není to v gesci ECB. ECB samozřejmě podporuje všechny otázky, které se týkají dohledu. Tam jde o to, jaká jsou rizika pro banku je tam uvěrové riziko, nebo je tam riziko spojené s ziskovostí, nebo jsou tam obě rizika, jak jsou ta rizika velká, jak probíhá monitorování, jak máme ten systém monitorovat, abychom dobře plnili svůj úkol dohledu. Zatím je to tak, že objem toho rizika pro banky ještě není takové, aby to odůvodňovalo jakoukoliv akci z naší strany. Pokud by se ta situace změnila, tak přistoupíme k okamžitým krokům. Ale opět, my se na to díváme z pohledu dozoru. Jaká jsou rizika pro banky a jak ta rizika ošetřit? Pak tam může být i určité riziko spojené s chováním té banky pokud třeba nebude dostatečně chráněno bezpečí toho klienta, takže tam může být riziko spojené s chováním banky. Děkuji. Už budeme muset eh, zakončit dnešní slyšení. Už není čas pro další spontánní otázky z pléna. Chtěl bych vám velice poděkovat, paní Danielu, za vaši přítomnost, za to, že jste přijala pozvání i za v této velice obtížné chvíli a že tedy mohlo to slyšení proběhnout tak, jak bylo naplánováno. Další formální slyšení nás čeká 13. června. Do té doby možná ještě vás požádáme vás nebo někoho za komisi, aby třeba mezi nás ještě zavítali na nějaké neformální diskuse k určitým aspektům připravované zprávy. Teď vám děkuji za užitečnou výměnu názorů, také děkuji i za výroční zprávu a celkově i za vaši práci, kterou jste odvedla v tom prvním období, to znamená v tom období, které už trvá déle než rok. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. va falloir camper au, <laughs> va falloir camper au Parlement alors.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 But it's your decision. Yeah. No, dear colleagues, uh, um, I think we... Kolegové, myslím, že eh, jsme eh, vyslovili svůj postoj tím, že jsme dokončili bod eh, v pokračovali v programu a Vzhledem k bezpečnostní situaci eh, někteří poslanci, eh, kteří se zabývají také eh, bezpečnostní situaci, já bych tedy navrhl, abychom příští bod na přeskum aktu přenesené pravomocí prováděcí opatření, abychom ho odložili. A já se omlouvám Adreju a Riovi ale zřejmě eh, lepší rozhodnutí přijmout nemůžeme. My eh, nyní tedy můžeme schůzi uzavřít, poněvadž nemáme nyní žádný další bod na programu. Eh, v současné době platí naše schůze od 15. hodiny ale my také zatím očekáváme na rozhodnutí příslušných orgánů eh, v parlamentu, zatím tedy pokračujeme. Pan Fox. Eh, ano, eh, já tady vím, že kolegové z EPA se pokusili dostat sem, ale mě by zajímalo, kolik poslanců je tady, kteří si s nimi chtěli promluvy. Eh, já mm, dost dobře nerozumím tomu, proč tedy, když jsme udělali tuto úsilí, tak proč by se nemělo pokračovat. Předseda, já jsem konzultoval s některými koordinátory a zejména beru v úvahu to, že zde nemáme zpravodaje k tomuto tématu. A tady by se právě ten vyjednávací tým měl dostat do styku s EBA a s komisí a také komisi nám, ale ne, komisi tady máme. Takže De facto důvod, eh, proč toto chcete odložit, nesouvisí s těmi teroristickými útoky. Je to pro nepřítomnosti eh, našich zpravodajů. Předseda, eh, nepřítomnost našeho zpravodaje souvisí s mimořádnými okolnostmi, tedy s tím teroristickým útokem. Pan Tajan je místo předsedou, který zodpovídá za bezpečnost parlamentu a situace, která vedla eh, k tomu, tedy vedla k tomu, že tady hlavně řečníky nemáme, proto já považuji za vhodnější odložit toto, toto podjednání. jednání. To je, tak vypadá situace.